Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich eröffne die Sitzung. Milé kolegyně, milí kolegové, myslím si, že můžeme začít. Takže v první řadě bych eh, vás rád poprosil, abyste nám prominuli, že začínáme o pár minut později. Měli jsme schůzku koordinátorů ještě před začátkem našeho jednání. Bohužel jsme nemohli skončit úplně na minutu přesně. Takže proto se to trošičku protáhle. Chtěl jsem se zeptat hned na úvod, zdali souhlasíte tedy s pořadem jednání. Můžeme začít, prosím? Já bych ještě tedy k bodu 3 řekla následující. 13. Eh, bod našeho pořadu jednání odpadá, protože tady nemáme našeho kolegu. Dnes odpoledne začneme trošičku později, protože máme plenární zasedání, jenom pro informaci. A za třetí, co se týče zítřejšího slyšení, tak samozřejmě eh, všechny uvítáme. Doufáme, že podpoříte toto slyšení vaší přítomností. Pan komisař Tajany bude o tomto tématu v následujících týdnech velmi intenzivně hovořit. Doufám, že jste si všichni během velikonočních prázdnin mohli odpočinout a můžeme se vrhnout tedy do práce. Co se týče bodu 4, schválení zápisů ze schůze, eh, máte nějaké připomínky, není tomu tak, to znamená, že můžeme schválit zápis ze schůze posledního jednání. Co se týče pátého bodu, tady máme inovační politiku, společenství a teď bych rád předal slovo panu Winklerovi. Musíme... Co tady? Pan Winkler má slovo. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Ehm, museli jsme to trošičku posunout, nicméně jsme nezískali více času. Ehm, nicméně na začátek bych rád všem řekl a poděkoval za jejich přítomnost během bilaterálních jednání. Děkuji také za všechny pozměňovací návrhy, které jste nám poslali. Děkuji za všechny připomínky. 108 pozměňovacích eh, návrhů jsme obdrželi, což je poměrně vysoké číslo. Myslím si, že musíme dávat pozor na to, abychom, eh, co se týče tohoto velmi důležitého tématu pro hospodářství a společenství, eh, nevytvořili něco, co bude příliš komplikované, příliš eh, složité, aby nakonec ta zpráva byla úplně nečitelná. Myslím si, že je velmi důležité, aby ta zpráva byla co nejjasnější, nejjednodušší, nejsrozumitelnější. Já samozřejmě budu pracovat eh, s kolegy na tom, aby tomu tak bylo. Já sám jsem ještě s kolegy předložil některé pozměňovací návrhy, které vyplývají z debat v tomto výboru a jde také o to, abychom společně s kolegyní Di Castillo se věnovali věcem, jako například například eh, distribuce eh, finančních zisků nebo znalostního trojuhelníku nebo ukazatelů znalostních nebo synergií v rámci různých rámcových eh, programů strukturálních fondů také otázky vysoké skupiny odborníků na vysoké úrovni a také všechny otázky týkající se sociální a hospodářské přidané hodnoty, která by měla být opravdu motem nové hospodářské politiky, otázka koordinace mezi různými eh, relevantními generálními ředitelstvími. To znamená, eh, některé pozměňovací eh, návrhy jsme předložili sami a jsem si jistý, že také obdrží podporu našich kolegů. Například s paní Mekis, eh, která se vyjádřila eh, k vyškrtnutí některých mých pozměňovacích návrhů. Myslím si, že existují dobré cesty spolupráce. Já bych to ještě jednou eh, schrnul tak takovým způsobem, že bych řekl, že nechceme pouze podporovat nebo zachovávat to, co existuje. Chceme samozřejmě hodně kreativity, nové možnosti, inovace, tak aby E, také mladí lidé dostali možnosti, abychom získali nové způsoby spolufinancování pro různé inovativní e, návrhy, tak aby opravdu všichni měli dveře otevřené. Jelikož mám velmi málo času, tak bych řekl ještě něco, to znamená prozba eh, k zástupcům komise. Byl bych velmi rád, abychom eh, si ještě jednou prošli ten časový eh, harmonogram týkající se inovačního aktu, abychom se podívali, zdali zůstaneme u toho titulu Inovační akt, Innovation Act, anebo řekneme, že to bude Evropský plán pro inovace a také velmi důležitá věc je dobrá spolupráce s příslušnými generálními ředitelstvími. Musíme si eh, také říci, jak tedy pracují ty různé eh, pracovní skupiny, jak postupují ve své práci. A to by bylo všechno na úvod z mé strany. Také vám velice děkuji a nejprve dávám slovo kolegyně Merkis. Děkuji. V prvé řadě bych chtěla poděkovat panu Winklerovi za spolupráci a za velice dobrou zprávu. Ráda bych zdůraznila, že je zapotřebí strukturální změny, potřebujeme jiný typ společnosti. Jistě bojujeme se změnami klimatu, ale proč bychom se neměli snažit usilovat o trvale udržitelnou společnost a místo boje? Jistě současně vedeme tento boj a usilujeme o strukturální změny. Tato zpráva zdůrazňuje, že inovace jsou klíčem, eh, který povede k utvoření trvalé udržitelné společnosti a pro mě je nesmírně důležité, abychom se nezaměřili pouze na ekonomické výsledky, abychom nesledovali pouze výsledky, eh, které vyplynou pro podniky, které jsou sice velice důležité, ale musíme mít na paměti, co to přinese pro životní prostředí a pro společnost jako takovou. Jasně zdůrazňujete ve zprávě, že je nutné eh, překlenout eh, tu propast mezi výzkumem, inovací a trhem pro protože potřebujeme produkty, které se uplatní na trhu. A potřebujeme zelené výrobky, produkty. A zahrnuje to také zapojení občanů. Inovace mohou vytvářet nové pracovní příležitosti, vést k posílení eh, tvůrčí činnosti občanů. Já bychom mohli inovovat, potřebujeme lepší e, systém vzdělávání, abychom právě posílili tu kreativitu a inovace. Potřebujeme e, horizontální i vertikální přístup, to znamená spolupráci mezi členskými státy, mezi regiony, mezi institucemi i uvnitř institucí, protože se opravdu uh, musíme zaměřit na lepší horizontální eh, přístup v našem výboru, abychom se všichni v rámci svých eh, speciálních zaměření eh, soustředili na výsledky těch inovací. V neposlední řadě je důležité, abychom sledovali otázky surovin využíváme eh, vzácných surovin, abychom dosáhli inovací a eh, musíme eh, tato témata propojit. Nedostatek surovin a inovace, vzácné suroviny by měly být hlavní oblastí našeho výboru, proto bych vás chtěla vyzvat, abychom eh, ty zdroje, které budeme pro inovace v budoucnu potřebovat, zdůraznili v této zprávě. Děkuji, děkuji a dávám slovo panu Takulovi. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě bych chtěla poděkovat panu Winklerovi za skvělý výsledek jeho práce. Když se dívám na tuto zprávu v celku a vzpomenu si na ty námitky, které se objevili, cílem bylo vytvořit naše stanovisko a snažili jsme se navrhnout základní nástroje. Musíme tedy sledovat naše cíle a na předložení návrh 108 pozměňovacích návrhů, to je opravdu příliš mnoho. Pan Winkler eh, Eh, přednesl svou prezentaci a to by mělo postačovat. Eh, musíme tedy vládnout, jakým způsobem ty pozměňovací návrhy a my neuvažujeme pouze o přidané hodnotě a těch návrhů, ale uvažujeme o tom, jak ovlivníme tento dokument. Neměli bychom přemýšlet sami o sobě, ale měli bychom přemýšlet o Evropě. My minulý eh, týden ve Finsku jeden deník se eh, zabýval eh, těmi nejpilnějšími poslanci a psal o tom, že to byli ti, kteří předkládali nejvíce pozměňovacích návrhů, ale já se domnívám, že důležité jsou kompromisy a že pan Winkler eh, vytvořil eh, velice dobrý základ a myslím si, že ta jeho zpráva je eh, dostačující a ti, kteří pozměňo, předložili pozměňovací návrhy, by si měli zvážit, zda představují nějakou přidanou hodnotu a já si to nemyslím čím e, více kuchařů, e, tím horší jídlo. Já se domnívám, že bychom si to opravdu měli ještě jednou zvážit a vrátit se k pravé podstatě zprávy pana Winklera. Chtěl bych tedy zcela podpořit e, návrh pana Winklera. Pan kolega Vidikofer, pane předsedo, nejprve bych chtěl panu Winklerovi poblahopřát a k jeho dosavadní práci na této zprávě, nejenom proto, jak se uchopil tohoto tématu inovací. Na tomto místě mohu eh, podpořit to, co právě řekla paní McKees. Domnívám se, že velice dobře vystihl centrální přístup, který bychom měli e, společně sledovat, tedy inovace jako sociální proces v nejširším smyslu slova sociální nebo společenský a e, pan Winkler v některých diskuzích, které jsme již společně e, vedli, zohlednil ta témata, která tam zazněla a Nedomnívám se, že by eh, bylo velkým problémem eh, zapracovat do toho pozměňovací návrhy, protože eh, pokud mám dostatečný přehled, vznikly také z naší spolupráce. Rád bych krátce upozornil na několik málo témat, o které mi jde a o které bychom mohli tu zprávu ještě obohatit. Jednak je to zdůroznění úlohy malých a středních podniků v oblasti inovací eh, a jednak je to jasné zdůraznění hesla ekoinovaci, efektivita eh, zdrojů, o kterých hovořila paní Mörky, se hraje jistě velice důležitou roli a za třetí jde o vědomostní klastry a také o úlohu veřejných zakázek jakožto nástroje na podporu inovačního procesu. A poslední téma, o kterém bych se rád zmínil, a k němuž jsme také předložili několik eh, pozměňovacích návrhů, se týká patentové politiky, což je eh, zejména důležité eh, podle našeho názoru právě pro malé a střední podniky. Jsme na dobré cestě a chtěl bych výslovně poděkovat panu Winklerovi za dosavadní práci. Děkuji. Pan Kalas má poslední příspěvek s pohledem eh, na hodinky. Musíme tuto eh, diskuzi ukončit. Děkuji, pane předsedo. Zpráva pana Winklera eh, velice dobře zohledňuje návrhy na vytvoření celoevropské inovační politiky rád bych eh, také zdůraznil, že eh, se domnívám, že některá témata jsou velice důležitá. Je to zejména eh, ten eh, eh, vědecký trojuhelník a vztahy eh, mezi podniky, dialog mezi univerzitami a podniky. Paní Madorelli přednedávnem předložilo stanovisko, o kterém jsme hlasovali a podpořili jsme iniciativu, aby se vytvářely zóny inovací a podnikatelské zóny ve spolupráci s univerzitami a technologickými a výzkumnými parky prvky. Eh, v Evropě jsou 2000 takovýchto ostrůvků, ale jejich eh, význam je opravdu velký. Je třeba eh, vytvořit pobídky, aby bylo možné reagovat na tyto výzvy, nejenom co se týče zdrojů a potřebného personálu, ale i z hlediska investic. Proto jsme předložili pozměňovací návrh 60 a upozornili jsme na to, že 100 procent eh, programů eh, pro inovaci a eh, výzkum politikům eh, v Evropě eh, by do toho měly být zahrnuty. Můžeme podpořit všechny tyto eh, návrhy, abychom podpořili evropskou inovaci. Je to zcela centrální úvaha, která je nutná, abychom mohli správně koncipovat inovační politiku, aby získala příslušnou dynamiku. Na tom bude záviset celý úspěch. Děkuji. Děkuji. Tím jsme vyřídili tento bod programu. A kolega zpravodaj už nechce k tomu nic dodávat. Takže potom eh, můžeme, 8. Eh, eh, můžeme 28. hlasovat, takže a přecházíme teď hlasování. Doufám, že všichni máte své hlasovací lístky. Za prvé, za druhé, já tady ještě ne. že už to máte ve svých přístrojích a souhlasíte-li, můžeme začít. První předmět hlasování je zpráva TOJA. A sice dlouhý, e, velký hlasovací seznam. Začneme. Teď musíme dát pozor, je-li tady příliš mnoho s z jednotlivých skupin. Dostáváme se ale teď k samotnému hlasování. Pozměňovací návrh 29. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 32. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 33. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 34 pro, proti, zdrželi se, přijat. 35 pro, proti, zdrželi se, přijat. 36 pro, proti, zdrželi se, přijat. 37 pro, proti, zdrželi se přijat, 38 odpadá, 39 pro, proti, zdrželi se při... 40 a 41 identické pro, proti, zdrželi se přijat. 42 pro, proti, zdrželi se přijat. 43 pro, proti, zdrželi se přijat. 44 pro, proti, zdrželi se přijat. 45 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní pozměňovací návrh 1 eh, pro, proti, zdrželi se přijat. A tím 46 a 48 odpadají, 49 hlasování předkládám pro, proti, zdrželi se přijat 50 pro, proti, zdrželi se přijat 51 pro, proti, zdrželi se přijat 52 pro, proti, zdrželi se 3, 53 pro, proti, zdrželi se přijat 54 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 53, tak 55. 55, odděleném hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se, e, zamítnut. 56 pro, proti, zdrželi se, přijat. 57 pro, proti, zdrželi se, přijat. 58 pro, proti, zdrželi se, přijat. 59 pro, proti, zdrželi se, přijat. 60 pro, tak 59, chcete ověřit? 59 ověříme. Zahajuji hlasování. Volíme ukončeno. Ehm, výsledek. Přijat. Je to v pořádku? Dobrá. 60 pro. Je nějaký problém? 19 proti. Kolega Manuel, kolega. Not my Nemám sebou hlasovací eh, kartičku, hlasuji proti. Tak promiňte. Dobře, 20 proti, ale nic na tom nemění. 60 pro, proti, zdrželi se, přijat. 61 pro, proti, zdrželi se, přijat. 62 pro, proti, zdrželi se, přijat. 63 pro, proti, Drželi se přijat. A teď 44. Oddělené hlasování. Takže první část 64 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnout Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnout. 65 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 66 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromisní návrh 2 pro, Proti? Zdrželi se přijat. A teď 71 pro, proti, zdrželi se přijat. 72 pro, proti, zdrželi se přijat. 73 pro, proti, zdrželi se přijat. 74 pro, proti, zdrželi se přijat, 75 pro, proti, zdrželi se přijat, 76 pro, proti, zdrželi se přijat. 78 pro, proti, zdrželi se přijat, 79 pro, proti, zdrželi se přijat, 80 pro, proti, zdrželi se přijat, 81 pro, proti, zdrželi se přijat, 82 pro, proti, zdrželi se přijat. 83 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní pozměňovací návrh 3 pro, Proti? Zdrželi se přijat. 92 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 93 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 94 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 95, tak eh, ten odpadá. 96 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 97. Co pro? Proti. Zdrželi se přijat. 98 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 99 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 100 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 101 pro, proti, zdrželi se přijat. 103 pro, Sto tři pro. Proti? Přijat. 104. Proti? Zdrželi se? Přijat. 105. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 106. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 107. Pro? Proti? Zdrželi se? Pro, přijat 108, tak 109. Odpadá 110. Pro? Proti? Zdrželi se přijat kompromisní návrh 4. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Věříme? Kompromisní návrh 4, ověříme. Kompromis 4a, promiňte, tak takhle je to lepší. 4a. Tři z EPP navíc. O tři víc. Dobrá, jeden. Uzavírám hlasování. A jeden navíc, pan Maruel pana Maruela? Dva? Tak, teď je to jasné. Většina plus. Teď kompromisní návrh 4b. Odpadá? Chichester? Charles? Pane předsedo, Eh, ten display tady, eh, ten nám dává čísla eh, hlasování, plo čísla plus, ale my tady ne, nedostáváme plnou informaci na té obrazovce, takže mohlo byste se prosím pokusit to pozměnit? Já bych to chtěl vidět na té velké. Promiňte. Nevím, jestli se s tím dá něco udělat. 29 plus 2, bez hlasu jednoho je 31 plus a 20 proti. Je to tak? což znamená C a 4 a B jsou tím vyřízeny. Takže se dostáváme ke 116. Kdo je pro? Eh, hlasování o 116. Nikdo? 116 pro? Proti? Eh, zdrželi se přijat 117 pro? Proti? zdrželi se, přijat. 117, 118 pro, proti, zdrželi se, přijat. 119 pro, proti, zdrželi se, přijat. 120 pro, proti, zdrželi se, přijat. 121 pro, proti, Zamítnut. A teď se dostáváme k úvodním textům. Jednička, ehm, návrh jedna. Kdo je pro? Sto dvacet jednička. Máme ověřit ještě jednou. Ano, jistě. 121, prosím, ještě jednou. Elektronické hlasování. 121. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. 30 pro, 19 proti. Přijato. Jednička. Souhlasí. Proti. Tak ještě jednou prosím, kdo přijímá, kdo je pro. Proti? Zamítnuto. Druhé. Pro. Tak přeskomáme, tak ještě jedničku. Přeskomáme ještě jednou elektronické hlasování. Otevírám hlasování. Konec hlasování. 27, 20, to znamená přijato. Tak, co se děje s těmi dvěma poslanci, kteří neměli hlasovací karty? Už to je všechno vyřešeno, výborně, bez problémů. Tak, přijato. Tak, teď jsme hlasovali o dvojce, jestli se nemýlím. Takže dvojka, takže dvojka. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyři, Při, přijato, přijímá pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tak ne, tak ještě jednou přesko máme elektrickým hlasováním. Já to nevidím, takže ještě jednou, prosím nás, pětka, takže otevíráme hlasování k pětce, konec hlasování. 21 k 27 zamítnuto, takže to bylo správně. 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Osmička pro, proti, Tak ještě jednou elektrické hlasování, osmička elektronické hlasování, začínáme, konec hlasování. Ne, nekončíme. Tak máme o jednoho poslance z EPP navíc. osm, tak eh, konec hlasování, zamítnuto. Devítka pro, proti,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 konec. Eh, děkuji. Tak, jaký máme výsledek? Zamítnuto 18 pro, proti, zdrželi se přijato, 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 21 pro, proti, zdrželi se, také zamítnuto, 22 pro, takže 1 20 elektronické hlasování, otevíráme hlasování. Ne, tak máme tady o jednoho poslance navíc. V pořádku. Tak,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 jednička, jednička od Envy, pro, proti, tak to nejde, tak ještě jednou, prosím. Ještě jednou, kde je pro. Proti. Zdrželi se přijato. Dvojka, odpadá trojka. Trojka pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. Teď pětka. Takže pětka pouze poslední pěta. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka envy pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tak, desítka envy elektronicky. Jeden poslanec EPP navíc. Teď je to v pořádku. Hlasování je u konce. Ano, přijato. Desítka je přijatá. Patnáctka. Hlasujeme pro, proti. Zdrželi se. Přijato. Osmnáctka pro, proti zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 odpadá, 22 pro, proti, zdrželi se přijato, 23 pro, proti, zdrželi se přijato, 24 odpadá. Tak, teď budeme hlasovat o celé zprávě. Finální hlasování elektronicky otevíráme. Hlasování bylo započato. Je u konce. Ještě, ještě jeden. Teď zase máme ještě o jednoho poslance EPP navíc. Na poslední chvíli dobrá, hlasování je u konce. V pořádku, ano, přijato. Děkujeme a gratulujeme zpravodajce. Dále tady máme zprávu Lene Takže začínáme. Číslo jedna, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Envy 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, ne, pardon, 37, 38 dohromady, takže dohromady pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV 13, ne, sedmička? Ne, tady mám sedmičku škrtnutou. Ne, tak sedmičku. 7 pro, proti, zdrželi se přijato. NV 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 1,40 s pozměňovacím ústním návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 2,40 pro, proti, zdrželi se přijato, 4, 43 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Toto odpadá, odpadá, odpadá. NV16, NV16 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto desítka pro, proti, zdrželi se přijato. 52 pro, proti, zdrželi se přijato, jedenáctka pro, proti, zdrželi se přijato, dvanáctka pro, proti, zdrželi se přijato, kompromisní návrh číslo 7 pro, proti, zdrželi se přijato, třináctka pro, proti, zdrželi se přijato, Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 oddělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, druhá část pro, ne, odpadá, takže druhá část odpadá, děkuji. Teď přecházíme k 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Ano, prosím, Klode. Nem, nemáme hlasovat o NV20, protože 56 neprošla. Máme? Opravdu? Ano, musíme. Máte pravdu, děkuji. Ano, ano, proč tady to nebylo přijato. Takže NV22, NV22, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se. Tak, přeskoumáme elektronické hlasování. Takže, takže o dva poslance EPP máme navíc. Tak, ukončeno elektronické hlasování, konec. Přijato. Patnáctka. Envy 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato 16 pro. Zdrži, eh, proti. Zdrželi se. Přijato. Teď přijdeme k 17. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se. Tak, elektronické hlasování. Já si myslím, že přijato, ale eh, radši to ještě přeskoumáme. 21. elektronické hlasování. 21. Elektronicky konec hlasování. Ano, přijato. Envy 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Envy 3 pro, proti, zdrželi se já jsem měl přece pravdu. NV4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 5 pro. Kdo je pro? Kompromisní návrh 5 proti, zdrželi se, přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se. Elektronické hlasování číslo pět Otevíráme hlasování. Zase o dva poslance EPP víc. Ne? o jednoho poslance EPP víc. Konec hlasování a přijato. Tak jsme u 33, ne pardon, u 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV8 pro, proti, zdrželi se. Elektronické hlasování, takže hlasujeme elektronicky. Hlasování je, bylo započato, je u konce, přijato. nv 9. podělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se Zamítnuto? Ne? Druhá. Ne, tak ještě jednou. První část. První část kontrolujeme hlasování. Konec elektronického hlasování. Tak, přijato. Druhá část pro proti zdrželi se zamítnuto NV10 pro proti elektronické hlasování, takže elektronické hlasování NV10. Hlasování je u konce. Přijato. Závěrečné hlasování, závěrečné elektronické hlasování. Elektronické hlasování Závěrečné elektronické hlasování je u konce. Ne, zase o dva poslance EPP máme navíc. Teď je to v pořádku konec. Přijato. Tak a teď přejdeme číslu 8. samozřejmě gratulujeme. Gra- gratuluji zpravodajci. Já samozřejmě gratuluji všem, kteří připravili zprávu a jejich zpráva byla přijata, takže samozřejmě obecně gratuluji. Tak, teďka eh, bod, bod číslo 8. Musíte se mnou spolupracovat, jinak já tady prostě nemám ponětí o tom, co se tady děje. Takže pro, proti, zdrželi se přijato 40 pro, proti zdrželi se. Číslo 9 pro, proti, zdrželi se přijato, desítka pro, proti, zdrželi se přijato, 1,40 jako doplněk pro, proti, zdrželi se přijato, jedenáctka pro, proti, zdrželi se přijato, dvanáctka pro, proti, zdrželi se přijato, třináctka pro, proti, zdrželi se přijato, 2,40 pro, proti, zdrželi se přijato, 14 odpadá, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato 16 pro, proti, zdrželi se, přijato 17 pro, proti, zdrželi se, přijato 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 18 pro, 18 pro, ještě jednou prosím, 18 pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou elektronické hlasování, osmnáctka. Zase o dva poslance EPP navíc. Hlasování je u konce. Přijato. Takže to byla teď devatenáctka. 19 pro, proti, zdrželi se přijato 20, proti, zdrželi se přijato 44 jako doplněk pro, proti, zdrželi se přijato 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak, 640 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 jako doplněk, 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ne, 24 pro, proti, zdrželi se přijato, 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 25 pro, proti, zdrželi se přijato, 50 jako doplněk pro, proti, zdrželi se přijato, 51 ještě jeden doplněk pro, proti, zdrželi se přijato, 52, ještě jeden doplněk, bože, pro, pro, pro, proti, zdrželi se přijato, 53 pro, proti, zdrželi se přijato, 54 pro, proti, zdrželi se přijato, 55 pro, proti, zdrželi se, přijato 26 pro, proti, zdrželi se, přijato 650 ne, kompromisní návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato 28 ve dvou částech, první část, jedna, první část jedna pro, proti, zdrželi se. Elektronické hlasování, 28. první část, elektronické hlasování pro jistotu. Otevíráme hlasování o jednoho poslance EPP navíc. V pořádku, hlasování je u konce. Přijato, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 28, 28 pro, 28. část pro, nebo to odpadá, 58 odpadá, ne, 58 odpadá, takže 29, 5 částí, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část přijato, pro, proti, zdrželi se přijat třetí část pro, proti, zdrželi se přijat čtvrtá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ne, tak ještě to prověříme, čtvrtá část hlasování elektronicky. o jednoho poslance EPP navíc. Děkuji, konec hlasování, zamítnuto, pátá část pro, proti, zdrželi se, přijato, třicítka v první části, první část pro, třicítka pro, Nikdo není pro? A vám? Ano. Třicítka první část. Proti. Elektronické hlasování. Takže první část třicítky, elektronické hlasování je otevřeno. O jednoho poslance EPP máme navíc. O jednoho EPP navíc. Konec, přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 60 jako doplněk. Kdo souhlasí? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 61 pro. Proti? Zdrželi se přijato. Paní Ek? Co se týče pozměňovacího návrhu 59 odpadá, pokud jsme přijali eh, návrh 30, ale část třicítky nebyla přijata, tady byly plusy i minusy. Ano, my jsme měli už stejný problém. A řekli jsme, že ta první část je důležitější. Je to v pořádku pro vás? Co nám na to řekne zpravodaj, je... Souhlasí s tím, je, je to v pořádku, že 59 odpadá, to znamená, že jsme u 61 pro, proti, zdrželi se přijato, 62 pro, proti, zdrželi se přijato, 6, 63 pro, proti, zdrželi se přijato, 64 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. 65 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Zamiň. Takže máme tady problémy s eh, tlumočením. Už ne. Tak, můžeme pokračovat. 1.30 pro takže kdo je u 31 pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 66 pro, proti, zdrželi se přijato 67 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 32 pro, proti, zdrželi se přijato 33 pro, proti, zdrželi se přijato Jednička pro, proti, zdrželi se přijato, 34 pro, proti, zdrželi se přijato, 2 eh, pro, proti, zdrželi se přijato, 35 jako doplněk ke dvojce pro, proti, zdrželi se přijato, 36 odpadá, trojka pro, takže trojka pro, Proti? Tak ještě jednou, prosím, číslo tři. Pro. Děkuji. Proti. Zdrželi se. Přijato. 37 eh, odpadá, 38 odpadá, 4 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 5 pro. Proti zdrželi se přijato, šestka pro, proti, zdrželi se přijato, sedmička pro, proti, zdrželi se přijato. Závěrečné hlasování elektronicky, otevíráme elektronické hlasování. <laughs> Máme tady opět o dva poslance EPP navíc, o jednoho navíc. O jednoho, o O jednoho poslance z EPP tu máme navíc. Děkuji. Hlasování je u konce. A zpráva je přijatá. Tak. Je to v pořádku? OK. Next point. Dobře, přejdeme k dalšímu bodu. Blahopřeji vám. A nyní to bude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 Proti? Zdržel se? Schváleno. 27 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 8 po dvou částech. První část pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Držel se zamítnuto. 9 pro. Proti. Držel se schváleno. 10 pro. Proti. Držel se schváleno. 11 pro. Proti. Držel se schváleno. 12 pro. Proti. Držel se schváleno. 28 pro. Proti. Držel se schváleno. 13 pro proti, zdržel se, schváleno. 13 pro, omluvte mě 14, 14 pro, proti, držel se, ověříme to. 14 ověříme. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. A výsledek je schváleno. Jedna pro, proti, držel se schváleno. 15 pro, proti, držel se schváleno. 16 pro, proti, držel se schváleno. 2 pro, proti, Ověříme to. Dvojku ověříme, hlasujte prosím. Končím hlasování. Schváleno. Dvojka byla přijata a teď se dostáváme k oddělenému hlasování. Sedmnáctky, sedmnáctka oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 18 jako dodatek, kde pro? Prosím? Nemáme překlad? Není překlad do angličtiny? Jsou problémy s tlumočením. Zkusíme to tedy ještě jednou. Už funguje tlumočení. Charlesy, rozumíš mi? Ano, teď mi rozumí, tak jsem uklidněn. Prosím. Mám otázku k předchozímu hlasování. Výsledek byl, myslím, 17 k 6, vůči 16 jsou kolegové, kteří hlasují bez hlasovacích lístků, nebo je tu někdo bez eh, lístku, bez kartičky? Mám totiž dojem, že ten výsledek eh, by byl asi jiný, kdyby je tady někdo, kdo chce hlasovat a nemá tu kartičku. neměla vaši pozornost. Děkuji za to upozornění. Vycházím z toho, že když se někdo nehlásí, že chce hlasovat bez té kartičky, tak je to pro mě eh, vyřízeno. Kdo prostě nemá kartičku, se musí po každé přihlásit. Omluvte, já to nemohu vždy respektovat. Po hlasování. Když někdo hlasuje bez kartičky, tak mi to musí ještě jednou říci. Já to prostě eh, nemohu mít stále na paměti. Byl tu tedy nějaký problém, paní Madurel? Já jsem se chtěla zeptat sekretariátu, zdali jste u tohoto hlasování měli dostatek hlasů od socialistické strany. Zdali, jste měli, zdali jsme tedy obdrželi dostatek hlasů od socialistů. No, ne příliš mnoho, ale taková asi nebyla otázka. Eh, co chcete teďka vědět? Zdali jich bylo dostatek? Zdali jste měli dostatek? Co chci říci, je to, že když nemáme tady nominální hlasování, tak to jediné, co můžeme vědět, je to, zdali některá ze skupin z frakcí má příliš mnoho hlasů, ale nikdy nemůžeme vám říct, nebo nemáme tu informaci, zdali těch hlasů bylo dostatek od každé frakce. Dobře. Dobře, to je důležité. Ano, elektronicky můžeme ověřit, zda bylo odevzdáno mnoho hlasů, ale nemálo. Prozba Charlesa je správná. Pokud chce se někdo zúčastnit hlasování a nemá tu kartičku, tak na to musí po každé upozornit. Já si to opravdu nemohu zapamatovat. Je mi to líto, je toho příliš a já musím dávat pozor, abych se nedopustil chyby. Paní Madura, ještě jednou. Pane předsedo, já hlasuji bez hlasovací kartičky, ale bylo mi řečeno, že máme dostatečné množství hlasovacích kartiček ale ráda bych, abyste mě započítal eh, ve chvíli, kdy si nebudete eh, vědom, pokud bych jak si měla přebývat, tak abyste o tom věděl. Dobře, to znamená, musíme Charlesovou připomínku brát vážně. Když je těsný výsledek hlasování, tak na to musíme opravdu dávat pozor. Ale to už je pase. Teď se dostáváme k bodu 3. Souhlasíte? Ne, promiňte, nejprve 18. Děkuji za upozornění. 18. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Ověříme to dobře, můžeme to ověřit. To bude lepší, takže elektronické hlasování k 18. Hlasujte prosím, dva poslanci EPP navíc. Snad byste mohli dát hlasy té druhé skupině. Ne, nebo kartičku, ne, ne, ne. Končím hlasování. 20 a 30. Paní Madurel pro nebo proti? Proti. No to nehraje stejně roli, zamítnuto. Trojka, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dostáváme se ke konečnému hlasování. Hlasujte, prosím. Není tu nikdo navíc. Skvělé, končím hlasování. Přijato. Ještě jednou blahopřeji. Dostáváme se ke zprávě Sejeda Karima. Ještě to ale není poslední hlasování. Dnes nám to nejde moc rychle. Teď budeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích 54, 53, 63 a 203 en bloc. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Blok 55 a 45. Kdo je pro? Kdo je pro? Ne mnoho. Proti? Zdržel se? To je většina zamítnuto. 56. Kdo je pro? Ověříme. Takže 55 a 45 tento blok ověříme ještě jednou elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Paní Madurel 20, 28, paní Madurel je proti, dobře. 20 vůči 29, tedy zamítnuto. 56, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 57, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. A teď blok 58, 59, 60, 150, 151, 153, 154, 155. Hlasování unblock, to se mi líbí. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 61, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Oddělené hlasování 62, první část, kde pro? proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. An blok 2, 3, 4 a 29, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 156, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato odpadá. 5, kdo je pro, proti, držel se, přijato. 67, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 68, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 69, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 70, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 71 pro, proti, držel se, přijato. 72, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 73, okamžik. Kdo je pro? 73. Proti? Držel se? Přijato. 6. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 75. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 76 a 77 en blok, kdo je pro? proti, držel se, přijato. 78, kde pro, proti, držel se, přijato. 79, kde pro, proti, držel se, přijato. 8, kde pro, proti, držel se, přijato. 80, pro, proti, držel se, přijato. 9, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 81 pro, proti, zdržel se, přijato. 82 a 93 a 105 unblock, kde je pro? Proti, zdržel se, přijato. 83 pro, proti, ověříme to. 83 elektronické hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 84. Odpadá, ne. 84, kde pro? Proti? Ne. 84, ještě, ještě jednou, prosím, 84, kde pro? Proti? Ověříme to. 84 elektronické hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. A to. 85, kde pro? Proti? Držel se? přijato 10 pro, proti, držel se, přijato 86 pro, proti, držel se, přijato 11, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 87 pro, proti, zdržel se, přijato 90, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato. 91, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 92, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 94, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 96 pro? Proti? Držel se? Přijato. 97, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 98, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 12, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 99, kdo je pro? Proti? Ověříme to. 99 elektronické hlasování. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 100. A 101. Unblock kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 102. Kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 13. Kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato 103. Kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato 106. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato 107. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 108, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 15, kdo je pro? Proti? Patnáct. Zdržel se? Ověříme to. 15 elektronické hlasování, nejsem si jist. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 109. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 111. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 112. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 115, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 116, ne, 118, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 119 a 142 a 89 a 88 en blok, kde pro, proti, Držel se? Přijato. 121. Kdo je pro? Staženo? Ne, ne. Já jsem říkal 121. 121. Kdo je pro? 121. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 123 pro, proti, zdržel se, přijato. 17, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 124, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 18, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 126, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 127, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 128, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 129 odpadá, 130 pouze druhá věta, je to tak? Ne, omlouvám se, musíme hlasovat o celé 130. 130, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 22, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 23, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 132, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 24 pro, proti, zdržel se, přijato. 133, druhá věta, 133, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 134, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 136, kdo je pro? proti, držel se, přijato 47, 52, 130 a další unblock, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Další odpadají. 143, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 26, kde pro? Proti, zdržel se, přijato. 144 pro, proti, zdržel se, přijato. 148, kde pro? Proti, zdržel se, přijato. 27, kde pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 28, kde pro? Ově, 27 elektronické hlasování, ověření, dobře, 27. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 28, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 152 pro? Proti? Držel se přijato 157 pro, proti, držel se, přijato 158, kdo je pro, proti, držel se, přijato 159, kdo je pro, proti, držel se, přijato 160, kdo je pro, proti, držel se, přijato 161, kdo je pro, proti, Zdržel se? Přijato. 32. Dodatek. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 33 je vyřízen, takže 34, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 35, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato 36, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 163 jako dodatek, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Myslím, že 164, 174, 174, kdo je pro? také 167, ne, já jsem zapomněl. 167, děkuji. 167 jsem zapomněl. 167. Pani de Castillo. Není to do mikrofonu. Tady máme trochu eh, matoucí informace při tlumočení, když tedy odpadá nějaký pozměňovací návrh, tak eh, to není dostatečně eh, rychle přetlumočeno a my to nemůžeme zohlednit. Myslím, že to vzniká určitý zmatek. Netýká se to, myslím, jenom mě, ale všech. A socialistická koordinátorka mi e, říkala to tež. Domnívám se, že by bylo velice dobré, kdybychom na to upozornili a nepostupovali příliš rychle, když e, děláme skok v těch pozměňovacích návrzích. Dobře, paní kolegyně, já jsem se snažila, abych nečetl vždycky, že to odpadá vzhledem k pokročilosti času, ale ale pokud chcete, tak to eh, přečtu rád, no ne rád, je to namáhavé, když nějaký návrh odpadá, ale bude to trvat déle, není problém. Takže všechny tyto odpadají až po 166 z části proto, že jsou totožné a že už to bylo vyřízeno. Musíme hlasovat o 167, protože to je dodatek, kdo souhlasí a kdo je pro. Není tlumočení. Sollen wir es nochmal versuchen? Tak se to ještě jednou pokusíme. Je to nezbytné. Musíme mít tlumočení, ale teď to bylo trošku moc rychle, promiňte. Dámy a pánové, 167 souhlas, tedy pro, proti, drželi se přijat. 168 a 169 nemusí se hlasovat, 170 jako dodatek souhlas, kdo je proti? Zdrželi se přijato. 172 a 173 odpadají. 174, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 171 jako dodatek pro, proti. Zdrželi se přijat. 175 pro, proti zdrželi se přijat. 176 eh, pro, proti, zdrželi se přijat. 176 pro, proti, zdrželi se přijat. 178 pro, proti, zdrželi se přijat. 179 pro, proti, zdrželi se pro, eh, přijat. 180 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 180 ověříme. Elektronicky hlasujeme. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnu to. 181 byla stažena, 182, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 183 pro proti, zdrželi se, zamítnut. 184 pro, proti, zdrželi se, přijat. 38 pro, proti, zdrželi se, přijat. 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 100 187. Tak promiňte, 186 je identický, nemusí se o něm hlasovat. 187 pro, proti, zdrželi se, přijat 188 pro, proti, zdrželi se, přijat 189 pro, proti, zdrželi se, přijat 190 pro, Proti? Zdrželi se? Ověříme. Je lepší ověřit 190. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 191 pro. Proti. Zdrželi se. Tak ještě jednou. 191 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 192 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 193 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 194 hlasování identické. 195 pro. Proti zažili se? Přijat? Tak ověříme, dobře. Pro 194 elektronické hlasování zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. A zamítnout. A 40. 40 pro. Kdo je pro, kdo je proti? zdrželi se, přijat. 41 pro, proti, zdrželi se, přijat. 196 pro, proti, zdrželi se, přijat. 42 pro, proti, zdrželi se, přijat. 197 pro, proti, zdrželi se, přijet. Dobrá. Hmm, je možné, že musíme tady elektronicky ověřit, zahajuji hlasování. 197. Jako dodatek. Ukončuji. Zamítnuto. Děkuji. 198 pro. Proti? Zdrželi se? Stejný problém. Prosíme o ověření. Bude to jednodušší. 198. Zahajuji hlasování, ukončuji. Zamítnuto. 43. Souhlas. Nesouhlas. Zdrželi se. Přijato. 199 pro. Proti. Drželi se zamítnut. 200 pro. Proti. Drželi se zamítnuto. 201 pro. Proti. pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 202 pro, proti, zdrželi se, přijat. 204 pro, 204 204 pro, proti, zdrželi se, přijat. 205 pro, proti, zdrželi se přijat, 206 pro, proti, proti, zdrželi se přijat, 207 pro, proti, zdrželi se přijat, 208, e, eh, souhlas proti, zdrželi se přijat. Jednička pro, Proti? Zdrželi se přijato. 66. Proti, pro, proti. Zdrželi se zamítnut. 48. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. 49 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 50 pro. Proti zdrželi se přijat. A konečné hlasování. Konečné hlasování, zahajuji hlasování. Ukončuji. A je to přijato. Děkuji. Teď se dostáváme ke zprávě paní, paní Zavela? Gratuluji také. Um, nyní máme Paní Savela chtěla ještě dodat něco krátce, prosím. Pane předsedo, mám na poslední chvíli návrh eh, za socialisty. Kompromisní návrh 7. B, 4B. Stejný význam, ale eh, je to lépe eh, formulováno a proto bych doporučila, abychom to podpořili. Mohu to přečíst? Prosím, 4b, eh, návrh socialistů. Mohli bychom to udělat až u toho bodu, až to dostane na řadu? Myslím, že to bude lepší, když to uděláme, až bude tento bod na řadě, ano? Sedmička. Ale prosím, připomeňte mi to. Dostáváme se tedy ke kompromisnímu e, návrhu 1. Pro. Děkuji, proti. Zdrželi se, přijato. Kompromis 2. E, eh, pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3 pro... Tak, pardon. Sedmička. Za, zapomněl jsem. Sedm. Pro? Proti? Zdrželi se? Číslo sedm. Pozměňovací návrh, ne kompromisní návrh. Pozměňovací návrh, zamítnut. A pak tedy trojka. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 4. Pro? Proti? Zdrželi se přijat 5. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 12. Pro? Teď to nebudu všechno přečítat. 12 pro. 12. Kdo je pro, kdo je proti? Přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď eh, zase odpadají návrhy 22, 24, 25, teď se dostáváme k sedmičce a paní Cavela má teď slovo. Paní Cavela, kompromis 7. Nový text, děkuji pane předsedo. Nový text eh, zní takto. Eh, připomíná význam současných vyjednávání pro eh, oblast volného obchodu a eh, chce aktivovat členské státy, aby pracovali na harmonizaci svých stanovisek v kontextu vyjednávání s VTO. Pochopil jsem to tak, že paní Cavela, zpravodajka, navrhuje, abychom eh, z toho udělali nový kompromisní návrh. Je to tak? Ano. Všichni ostatní frakce s tím souhlasí? Souhlasí všechny ostatní frakce? Dobrá, takže teď nechám hlasovat o novém kompromisním návrhu 7. Kdo je pro nový kompromisní návrh? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže se to přijalo. Dále můžeme přejít ke kompromisnímu návrhu 8. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. Děkuji. A teď některé jednotlivé návrhy ještě. Celá řada návrhů nám teď odpadla. Dostáváme se k 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 26 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 28 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 31 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 32 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 33 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Dostáváme se ke konečnému hlasování, elektronické hlasování. Zahajuji tímto. Končuji hlasování a výsledek je jasný. Tak, dobrá přijato. Srdečně gratuluji, paní Cavela. Děkuji vám za to, že jste dala dohromady tolik eh, pozměňovacích eh, návrhů. Srdečně děkuji a dostáváme se k dalšímu bodu našeho programu. A to je bod programu číslo 6. A sice... Tak ne, není to šestka, prosím o promenutí 12. Dvakrát 6 je 12, promiňte. Tedy číslo 12 jde o Ehm, jaderné téma, eh, bulharská ehm, jaderná elektrárna a zpravodajko je paní Harms. Prosím vás, kdybyste trošičku se stišili, tak by kolegyně Harms mohla začít se svým příspěvkem. Mm. Důležité, aby všichni naslouchali. Paní Harms, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Vypadá to, že ještě naši kolegové nevyslechli vaši žádost o ticho. Okay. Nochmal versuchen. Tak ještě jednou. Tak, teď předáváme slovo pouze paní Harms. Děkuji, pane předsedo. Dnes budeme hovořit o pozměňovacích návrzích ke zprávě, která se týká finančních eh, nástrojů v souvislosti s vyřazováním bloku 1 a 4 programu Kosloduj. Jde tady o finanční podporu z prostředků Evropské unie a myslím si, že já po mnohých debatách, eh, které se odehrávaly tady ve výboru a se stínovými zpravodaji, si opravdu nemusím teď věnovat všem detailům eh, této zprávy, ale ráda bych řekla následující. Ráda bych eh, vyjasnila nebo řekla, že naše frakce zastává ten názor, že je správně, že Evropská unie po vyřazení eh, bloku 1, 2, 3, 4 Kosloduj bylo tedy provedeno ještě před podepsáním smlouvy je dobré, že Evropská unie eh, přijala závazek podílet se na eh, obnově této elektrárny. Je pravda, že Evropská unie neposlala ještě mnoho finančních prostředků do Bulharska, ale já bych v tuto chvíli ráda využila tuto možnost, aby řekla, jakým způsobem Evropská unie přispěla eh, k k distribuci všech nákladů, které byly potřebné pro vyřazení bloku 1, 2, 3, 4. Jsou to náklady eh, Eh, od roku 1999 až 2003 šlo o 155 milionů od roku 0, 2004 až 2006 185 milionů, 210 milionů od roku 2007 až do roku 2009. To znamená, že dohromady až k tomuto tedy současnému rozhodnutí to bylo 550 milionů euro, které dostala, dostalo Bulharsko z evropských fondů. A já bych ráda řekla ještě jednu věc, protože eh, je to věc, která vedla k intenzivním diskuzím mezi stínovými zpravodaji. Ani pan Ransdorf, nebo hlavně pan Ransdorf mi nechtěl eh, věřit. Těchto 550 milionů euro to jsou všechno eh, peníze, které eh, opravdu spadají pod eh, tu kolonku peněžních finanční podpory podle podepsané smlouvy. To znamená, tady jde o doplňkové dobrovolné platby, které nespadají tedy pod tu eh, standardní kolonku eh, podle smlouvy. Co se týče peněz roku, od roku 2010 až do roku 2013, takže tady máme 300 milionů euro, to je částka navržená komisí. Já jako zpravodajka jsem od začátku říkala, že to považuji za správné. 180 milionů euro podle komise by mě mělo být využito na tzv. decommissioning activities, zároveň ale také na jaderný management. Je velmi důležité, abychom měli ještě mezi sklad pro vyhořelé palivo. E, takový e, sklad v Bulharsku zatím neexistuje, neexistují tam tedy dostatečné kapacity. Co se týče celého tohoto ehm, jaderného řízení a ukládání eh, paliva, eh, tak já jsem narazila ještě na jeden velmi negativní bod. Je, jde o to, že Bulharsko vystupuje jako zastánce jadar, jaderné energie, stále ještě v tuto chvíli, by, chvíli, ale zároveň Bulharsko nepřijalo žádná příslušná opatření pro zabezpečení bezpečného ukládání vysoce radioaktivního vyhořelého paliva. To jsou tedy věci, které vyplynuly z jednání se stínovými zpravodaji. Existují smlouvy podepsané s Ruskou federací a Ruská federace stejně jako v minulosti sovětský eh, svaz je připravena eh, přijmout vyhořelé palivo. Eh, to je tedy v pořádku, ale tady nikdo se nezamýšlí teda nad, nad eh, podmínkami, jakými je toto vyhořelé palivo tam zpracováváno. Eh, já jsem uh, hovořila také s panem komisařem Oettingerem, který byl v Bulharsku. Jasně řekl, že export zvláště vysoce radioaktivních odpadů mimo Evropskou unii pro na něj není vůbec žádná přijatelná cesta. Rovněž jsem ráda, že Pan Oettinger v posledních měsících vždy znovu prohlašoval, že jeden z prioritních projektů, na kterém on ve své kompetenci pracuje, je projekt s předložení směrnice, eh, která bude stanovovat standardy pro přípravu a pak eh, i eh, zřízení konečných skladů pro atomový odpad zvláště má být těžištěm vysoce radioaktivní jaderný odpad. Tedy veřejné konzultace eh, k tomu už byly zahájeny a mm, já si myslím, že po předložení této směrnice, že to bude něco zajímavého, jsem zvědavá, ale bohužel mm, celou konfrontaci kolem použití čtvrté tranže eh, finančního toku, eh, eh, které do Bulharska a souvisí to také se stažením je tedy um, to už jsme nemohli diskutovat, to jsme ještě nemohli diskutovat na pozadí této směrnice. Podle mého názoru by to bylo bývalo velice dobré, protože já trvám na tom, že je nutné, aby v Bulharsku tam se nemůže jenom exportovat odpad, ale je zapotřebí konkrétně k tomu přistupovat. Konečné uskladňování vysoce radioaktivního odpadu musí být dobře připraveno ustaveno. Jediná hluboký, eh, jediný takový nesouhlas, který bych mohla nahlásit proti návrhům Evropské komise, se týká použití financí, které teď mají plynout do Bulharska. A to také souvisí s tímto bodem. Jsem toho názoru, že tato další částka 300 milionů eur na období 2010 až 2013 částečně bude použita pro stažení Koslodu je tedy to, eh, s čím se počítá, je 180 milionů eur. To považuji za přiměřenou částku. Po mnoha diskuzích si myslím, že tady už je jasno v tom, že zvláště eh, v infrastruktuře se má investovat do infrastruktury meziuskladňování a zbytek peněz 120 milionů eur to je vlastně e, takový základní návrh, ty mají být použity k tomu, aby se konečně e, připravili konkrétní práce, e, aby se započalo se konečným uskladňování. Bulharsko má dobré možnosti eh, orientace v členských i nečlenských státech Evropské unie, Švýcarsko a Švédsko již stanovuje měřítka týkající se těch osvědčených postupů a dobrých standardů pro ukládání vyhořelého paliva. Myslím si, že tady nemusíme mít obavy, že by těchto 120 milionů euro, pokud bychom je rezervovali pro ukládání paliva, by nebylo využito. Otázka je pouze, se, kdy, kdy Bulharsko začne eh, plnit, plnit tento velký úkol. Na tomto místě v tuto chvíli eh, ještě předtím, než budeme tady hovořit dál a hlasovat eh, o této zprávě, bych ráda poprosila komisi, aby vyjádřila své stanovisko, své hodnocení současné stávající situace týkající se ukládání vyhořelého paliva, také vyhodnocení e, možností pro mezi skládky pro vyhořelé pavilovo a já bych byla velmi ráda, kdyby se komise mohla vyjádřit k této neustále se opakující otázce, také k těmto 300 milionům euro, které jsou mimo smluvní, eh, protože jsou tady kolegové, kteří zastávají jiný názor než já a poté také dvě základní další otázky, o kterých jsme hovořili se zpravody a se stínovými z Pravodaji, eh, jak tady, tak také ve výboru Envy Eh, existuje něco jako nedostatek eh, energie v Bulharsku, nebo jak si můžeme vysvětlit to, že po vyřazení bloku 1 a 2 export energie dokonce e, se navýšil velmi zásadně a jak si vysvětlujete e, ty neustále navyšující se emise CO2. Má to co dočinění s vyřazením bloků, jaderných bloků v Kosloduji. E, my jsme samozřejmě se stínovými zpravodaji hovořili také o dalších e, věcech a o všech kompromisních návrzích jsme, myslím, hovořili čerpávajícím způsobem. Děkuji. Já tu mám zatím dva e, lidi na seznamu. Děkuji, pane předsedo. Já bych v první řadě rád poděkoval komisi za to, že opravdu jde konsekventně tím směrem, který také podporuje Evropský parlament. Jde hlavně o zdraví a bezpečnost v této oblasti a v roce 2002 jsme vytvořili základ právě pro ochranu proti takovému nebezpečnému záření. Udělali jsme také spoustu věcí a stanovili velmi dobrý základ pro bezpečnost. Máme tady také dokumenty z roku 2009, které jsou základem pro evropský eh, kontrolní systém. Jde tady v první řadě o povolení výstavby a fungování jaderných eh, elektráren, ale jde samozřejmě také o vyřazování jaderných eh, bloků, jde také o dobrý základ a standardy pro způsoby ukládání vyhořelého, vyhořelého paliva. Eh, jde tady tedy o otázky bezpečnosti, o hm, rozdělení pravomocí, a my tedy máme tady dobrý právní eh, základ pro všechny členské státy, tak, aby bylo také zamezováno jakýmkoliv eh, deformacím na trhu, jakémukoliv eh, dumpingu na vnitřním trhu. A já bych rád poděkoval také panu komisaři Ittingrovi za to, že se rozhodl za, za, za to, že se rozhodl se opravdu eh, podílet na nových kontrolních systémech. Pan Hercog. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, budu stručná. Eh, chtěla bych znést dvě otázky. První otázka jde o to, že je v Bulharsku eh, nedostatek elektriny elektřiny. O tom se nikdy samozřejmě nehovořilo, ale v každém případě na západní Balkáně je nedostatek energie. E, to se týká e, sousedních zemí kolem Bulharska a to je, myslím, vážná otázka, které se musíme věnovat, protože jinak není možné e, posílat elektřinu bez existence sítě, takže tam nedostatek jistě je a je to velký problém pro celý region, včetně mé vlastní země, i když je to daleko od Kozloduje, a protože e, je omezená kapacita sítě, e, všechny ty sousední země s tím mají problémy a potřebujeme nalézt nějaké řešení. E, v roce 2006 Bulharsko ještě nebylo členem Evropské unie, kdy se vytvářel rámec a e, to je skutečnost, s níž musíme žít. Bulharsko se nemohlo stát členem a e, my jsme akceptovali, že eh, Bulharsko přesto určitou podporu potřebuje, stejně jako eh, dvě další země, jako je Litva a Slovensko. Domnívám se, že to je opravdu dobrá iniciativa, že jsme se dohodli, že tyto tři země, které mají obdobné problémy, eh, budou mít obdobnou pomoc. V roce 2006, když byl ten eh, finanční rámec stanoven, tak eh, se to ještě netýkalo Bulharska a to je z rozpočtového hlediska největší problém. Evropské společenství musí jednotně přistupovat k tomuto tématu. Potřebujeme nějakou dohodu a já jakožto navrhovatelka eh, rozpočtu na rok 2011 jsme eh, eh, poslali rozpočtovému výboru návrh dopisu a jedna z odrážek se týkala této zprávy, když jsme požadovali finanční prostředky. Proč se o tom zmiňuji? Eh, stínový zpravodaj za zelené k návrhu rozpočtu zastává jiný názor než paní Rebecca Harms ve své zprávě. Ráda bych, abychom eh, vystupovali jednotně, když požadujeme finanční prostředky a souhlasíme s tím, potom musíme konsekventně a jednotně vystupovat ve všech dalších zprávách. Proč o tom hovořím? Nebude to tak snadné eh, dodržet tento přístup v rozpočtovém výboru, ne kvůli elektrárně Kozloduj, ale kvůli té velké výzvě eh, v souvislosti s finančním rámcem. Hovoříme tedy o této zprávě, ale měli bychom mít stejný přístup, když budeme hovořit o návrhu finanční zprávy. To je opravdu velice eh, důležité. Děkuji, děkuji. Dávám slovo stínovému zpravodaji. No. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych především skonstatovat, že mám opravdu eh, velkou empatii pro potřeby Bulharska a je eh, opravdu důležité podpořit tento eh, projekt vyřazení kozloduje z provozu. Na Slovensku u elektrárny Jeslavské Pohunice jsme ještě získali určité zkušenosti. Víme, že tam byla celá řada problémů. A k této otázce vyřazení z provozu jaderných elektráren továren bychom měli eh, přistupovat opravdu obezřetně. Financujeme zde velmi mnoho a ty finanční prostředky by se snad měly spíše eh, vynaložit na zvyšování bezpečnosti. Vyřazení eh, z provozu do posud stálo velice mnoho a já vidím, že tady chceme financovat ještě další prostředky a mnohem větší problém s Eh, vidím v tom, že část eh, těchto prostředků vlastně neskončí v Bulharsku, ale v Rusku. Rusko bude příjemcem těchto finančních prostředků a to bychom měli také zohlednit. To je přece neuvěřitelné, kolik energie a kolik finančních prostředků vynakládáme na vyřazení z provozu. Namísto toho bychom měli spíše podporovat, aby v našich vlastních zemích byl vyřešen problém konečného eh, skladování, abychom také mohli zajistit pracovní příležitosti v oblasti energetiky. Děkuji, uzavíráme seznam řečníků, protože na pořadu jednáme, máme ještě další dva body a jednání musíme skončit do 12.30. Pan kolega Očev jako stínový zpravodaj. Děkuji. Pane předsedo. Dnes diskutujeme o dokumentech eh, a o zprávě a jejich pozměňovacích návrzích. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří mm, se mm, zvolili velmi konstruktivní přístup a eh, kteří potvrzují eh, potřebu mm, dodatečného finanční podpory při stažení jaderných reaktorů. A to jsou No to se týká jaderného sektoru v Bulharsku, musí být podpořen, protože by to vedlo k navýšení energetické účinnosti a k navýšení eh, využívání obnovitelných energií a také k mm, zavedení další modernizace v energetickém sektoru. Měli bychom si připomenout, že Bulharsko eh, už tady odstáhlo stavilo čtyři reaktory, eh, byly to mm, takové jaderné jednotky, tyto čtyři eh, jednotky mm, to byly spojeny s velkými ztrátami v kapacitách, které byly zřízeny a díky pomoci na podpoře Evropské unie až do roku 2009, jenom právě díky energetické účinnosti a úsporám se nám podařilo eh, vytvořit návratnost více než jedné třetiny. Takže ta podpora Evropské unie by měla pokračovat. Skutečnost, že kdykoliv eh, byly eh, staženy reaktory, tak jsme neměli žádnou energetickou krizi a to právě za to vděčíme podpoře Evropské unie a její pomoci. Napomohlo nám to Um, právě pokrýt um, a překonat tyto nedostatky a zabránit jakékoliv krizi. A je zcela jasné, že Kdybychom byli měli takovou krizi, tak bychom byli bývali nuceni znovu um, zahájit činnost reaktorů a toto je i uh, klauzule přístupové smlouvě s Bulharskem. Klíčovým problémem uh, v těchto v tomto návrhu Evropské komise je stanovisko zelených, a sice eh, podpora 40% eh, eh, finanční dodatečná podpora by měla být nasměrována na vytvoření dočasných uskladňovacích zařízení. Nesouhlasíme s tímto? Za prvé, Bulharsko teď zvolilo jinou strategii pro řízení z likvidací jaderného odpadu a mm, toto je operační strategie, je známá Evropské komisi a je také jsou s ní obeznámeny všechny země, které podepsaly úmluvu o e, likvidaci jaderného odpadu. A pod hlavičkou této strategie e, má v úmyslu Bulharsko e, ale zpracovávat jaderný odpad a e, také se zpracovávat vysoce radioaktivní odpad. Ehm, ehm, toto e, nemůže nastat jasné hned zítra, nemůže k tomu dojít ani v příštích letech, ale pravděpodobně to budou roky. A zároveň díky podpoře Evropské unie jsme mohli vytvořit eh, místa pro dočasné uskladnění jaderného odpadu a byla tady obce eh, týkající se prodloužení na 100 let. Eh, Toto je přístup, který jsme zvolili a je to i přístup, který mm, se týká potřeby naší země a také potřeby našich partnerů z Evropské unie. Tato finanční podpora bude rovněž využita pro vybudování uskladňovacích zařízení pro nízko a e, středně radioaktivní odpad e, tak abych mohli 40 e, těchto peněz znovu nasměrovat na něco, co, o co jsme nežádali a něco, co není relevantní eh, z hlediska eh, stahování těchto čtyř jednotek. Abychom eh, toto mohli udělat, tak si myslím, že bychom jenom zablokovali obrovské, obrovské částky peněz a to na dlouhou dobu. To určitě není účinné a spíše by to bylo kontraproduktivní a neměli bychom dopustit, aby to, toto nastalo. Kolega Březina. Jež. Dovolte mi, předsedající, jenom krátkou poznámku. Plně souhlasím s paní zpravodajkou tam, kde má na mysli vysoké standardy uložení eh, radioaktivního odpadu a eh, zajištění bezpečnosti. Eh, na druhé straně mě vůbec nepohoršuje fakt, že by mohlo dojít i k bezpečnému uložení radioaktivního odpadu na území Ruské federace, protože v případě, že ten odpad bude bezpečně uložen, je jedno, kde tohoto účelu bude dosaženo. Na druhé straně mi dovolte poznámku ohledně situace eh, nových členských zemí vstupujících do Evropské unie. Eh, Česká republika byla jedinou zemí, která se na cestě využívání jaderné energie v tomto ohledu nedala zlomit a udržela si svůj jaderný, eh, své jaderné elektrárny v podstatě tak, eh, jak byly před vstupem. Eh, bohužel naši slovenští přátelé už měli méně štěstí a mohu říct, že důvody odstavení těchto elektráren byly v drtivé většině politické, nikoli technické. Eh, potom mi připadá velmi podivné, eh, plačeme-li nad tím, že například Bulharsko exportuje elektrickou energii, eh, ale pochopitelně ze zdrojů, které emitují CO2. S tím se v takovém případě musíme bohužel smířit. A to, že je západní Balkán a vůbec oblast Balkánu deficitní z hlediska elektrické energie, Eh, se zastavením činnosti eh, kozloduje souvisí. Je to bohužel tak. Děkuji za pozornost. Danke, Ačiū gerbiamas pirmininkė. Pane předsedo, Rád bych využil této příležitosti a poděkoval za přípravu této důležité zprávy. Musím eh, říci, že tři země, které mají obrovské společenské, ekonomické a e, politické problémy, by e, neměly být předmětem závisti. Od roku 2001 e, politické strany a i prostí lidé se museli snažit nalézt nějakou cestu, jak to vysvětlit. A mnozí lidé to pořád ještě nechápou. My jsme v Litvě rádi, že o 15% poklesly ceny eh, energií, sice ne o 40%, jak bylo původně uvedeno. Chtěl bych podpořit některé z těch pozměňovacích návrhů, zejména ty, které eh, hovoří o role eh, BRD a o financování toho vyřazení z provozu a myslím, že eh, no, účetní dvůr by měl některé tyto otázky prověřit a dále se to také týká nakládání s radioaktivní odpady. Komise by měla navrhnout, jak k tomu přistupovat v budoucnosti, protože je to opět velice citlivá sociální a politická otázka. Litva také vytváří eh, sklady obdobně jako Eh, Bulharsko, ale tyto skladovací eh, možnosti nebudou postačovat v budoucnu. Měli bychom o této otázce začít eh, hned teď diskutovat. A také souhlasím s tím, že musíme postupovat jednotně, protože je to opravdu politicky a sociálně velice citlivá otázka. Děkuji. Rád bych dal ještě slovo kolegyni Harms. Buďte prosím, pokud možno stručná, jinak budeme mít problémy s časem. V prvé řadě bych chtěla říci, že je mi velice líto, že zástupci komise se nechopili slova, ještě dostanou slovo. Dobře, mohu mít tedy ten závěrečný příspěvek? Já bych ráda měla závěrečný příspěvek a možná by měla nejprve vystoupit komise a potom já. Já jsem uh, Eh, rozhodně nechtěla vám nedat slovo, pan ředitel Faros, jako první. Děkuji, pane předsedo. Jistě eh, rádi zareagujeme na ty přímé otázky a také na ten náš návrh. Výchozí situace z hlediska financování vypadá takto. Eh, po vstupu Bulharska bylo financování zajištěno do konce roku 2009, zatímco co se týče Litvy a Slovenska je zajištěno financování do roku 2013. To tedy znamená, Jestliže eh, máme přistupovat jednotně ke všem těmto třem zemím, musíme mít nový návrh, abychom pokryli to období 2009 až 2013 a eh, v rukou máte nyní tento nový návrh. Druhá otázka. Otázka týká eh, neschody eh, vůči zprávě eh, paní zpravodajky je v tom, jak ty prostředky druhé splátky těch 120 milionů bude použito buď pro energetická opatření nebo na opatření pro konečné skladování jaderných odpadů. A také je tu časový odstup mezi tímto návrhem a oznámeným návrhem, který se týká no, jaderných odpadů, ale tomu jsme se nemohli vyhnout. Byli jsme pod tlakem, protože financování pro Bulharsko skončilo, ale E, jsme e, k dispozici k jednání a po oznámení e, pana Barosy a komisaře Oettingera je jasné, že komise má v úmyslu ve druhém pololetí letošního roku předložit návrh, který se bude týkat konečného skladování jaderních odpadů. Tento návrh eh, se bude samozřejmě zabývat i otázkou konečného skladování v souvislosti s eh, zařízením kozlodu a eh, konečným skladováním. Pokud se podaří nalézt řešení financování, tak by to bylo takovým precedentem. Objeví se ještě další hlasy, které se budou ptát na financování konečného skladování a mohlo by to narušit hospodářskou soutěž. Proč v konečného skladování eh, má Bulharsko eh, preferenční zacházení. My v tom vidíme určitý smysl, abychom financovali energetická opatření v té výši 120, 120 milionů eur. Neměli bychom totiž zapomínat na to, že kapacity, které byly vyřazeny z provozu, a ty kapacity, které se k tomu připojily, vlastně kapacity překračují a Dále ta struktura v Bulharsku je teď odlišná a v rámci distribuční sítě je také potřeba ještě investovat a domnívám se, že každý zná energetickou intenzitu v eh, Bulharsku, která se eh, pohybuje kolem průměru v Evropském společenství, takže mm, opatření na zefektivnění opravdu smysl mají a to také vyplývá z předložené zprávy. Situace v Bulharsku je taková, že tam sice eh, vznikl nedostatek elektřiny, ale vývozy elektřiny do eh, regionu se v průběhu času snížily. Ta druhé situace je taková. Na náhrada těch čtyř eh, reaktorů byla zajištěna z části eh, z konvenčních zdrojů, které tedy produkují emise CO2. A tak eh, došlo v důsledku toho k nárůstu emisí CO2. Ten odkaz na Evropský účetní dvor podporujeme jeho iniciativu. Účetní eh, dvůr v současnosti pracuje na auditu programů v těchto třech státech eh, Litva, Slovensko a Bulharsko. A jakožto komise jsme eh, také zažádali o finanční audit programu v Jeslovských Bohunicích a příští schromáždění Eh, investorů bude rozhodovat o dalším pokroku a zahájení eh, a bude informováno také o průběhu tohoto auditu. Abych to stručně zhrnul. Děkujeme paní Harms za zprávu, děkujeme za podporu. Domníváme se, že těch 120 milionů plánovaných na energetická opatření má smysl, zejména také proto, že tato energetická opatření do roku 2013 budou financována v Litvě a na Slovensku. A pokud máme vycházet eh, ze stejných podmínek pro všechny tři členské státy, pak by mělo smysl eh, to prodloužit a financovat eh, tato opatření eh, i v Bulharsku do roku 2013. Děkuji. Děkuji paní Hans, děkuji pane předsedo, děkuji také za stanovisko jako komise. Chci říci, že spolupráce s komisí byla velmi dobrá, co se týče tedy eh, různých výzkumů, analýz a statistických údajů, které neustále vyplouvají na povrch eh, v rámci jednání. Eh, děkuji tedy ještě jednou komisi za její sdělení a za všechny poskytnuté informace. Ráda bych ještě pohovořila o dvou tématech, která jsou pro mě důležitá a kterými se v současné době hodně hodně zabývám. Eh, já jsem poměrně hodně eh, rozčilená tím, jakým způsobem se přistupuje k vysoce radioaktivnímu vyhořelému palivu, které by mělo být uloženo v Ruské federaci, aniž bychom si pořádně uvědomovali, jaké riziko to představuje pro společnost a životní prostředí. Já jsem velmi ráda, že pan komisař Tinger řekl, že takhle to nemůže pokračovat dál. Já bych ráda teď eh, apelovala na naše bulharské kolegy, aby se opravdu zabývali tím, jak se bude eh, dál pracovat s tím vyhořelým palivem v budoucnosti. Jde o to, abychom se e, touto otázkou opravdu velmi vážně zabývali hned teď. S tím musíme se zabývat tím současným e, palivem. E, kromě toho e, výroba energie v Bulharsku přináší velké zisky a proto e, si musíme být naší zodpovědnosti opravdu velmi dobře e, vědomi. Nemůžeme čekat desítky a desítky let, Eh, až dojde k problémům nebo k nedostatkům eh, s prováděním eh, všech opatření týkající se ukládání vyhořelého paliva. Musíme se tedy zabývat řízením, řídícím mechanismy ukládání paliva jak v Jasovských Bohunicích, tak také v Kozloduji. Jde přece o to, aby tyto peníze přispěly k bezpečí eh, společnosti a životního prostředí. To znamená, my nemůžeme jednoduše odkládat toto palivo eh, v Ruské federace. Dále se ptám, proč v nových členských státech existuje eh, taková zásadní obava v souvislosti s importy plynu od Gazpromu a zároveň neexistuje žádná zásadní obava eh, v souvislosti eh, s naprostou závislostí eh, na Ruské federaci, co se týče ukládání jaderného paliva. To si myslím, že je zcela základní otázka. My se musíme zabývat opravdu tím základem naší práce, protože my se musíme také snažit hledat nová místa, kde by toto palivo mohlo být ukládáno. Nejde pouze o výrobu eh, energie, jde ale o způsob, jakým se členské státy snaží zbavit eh, závislosti na dodávkách. E, jestli já tom, jestli mám dobré informace, tak jde opravdu skoro o 100% závislost e, na e, Gazpromu. A já si myslím, že tady tady se musíme e, více zabývat těmi různými druhy závislosti. O tom ale určitě budeme hovořit e, dále v budoucnosti ve chvíli, kdy dostaneme také návrh směrnice od pana komisaře Utingera, a já doufám, že ta směrnice bude tak ambiciozní, jak o ní hovořil eh, ve svém slyšení eh, pan komisař Utinger, eh, My jsme si tam mohli přečíst bezpečnost, bezpečnost, bezpečnost třikrát velkými písmeny, to znamená, že to bude opravdu zcela zásadní téma v této souvislosti. Já vám velmi děkuji za vaši podporu a mm, pan předseda hovoří Teď přecházíme tedy k dalšímu bodu našeho programu. Máme tady paní Ildu Figueiredu se svou zprávou, to znamená, že ji v tuto chvíli předáváme slovo. A prosím vás, abyste se opravdu omezila na 10 minut, protože máme ještě další bod na pořadu jednání. Děkuji, pane předsedo. Tato to zpráva, eh, která je vypracovávána teď je ve výboru pro zaměstnanost. I se týká také našeho výboru. My musíme tady vypracovat názor, naše stanovisko v souvislosti také eh, s naším postojem jako výboru. Už proběhlo několik jednání a několik debat, které musíme zohlednit při vypracovávání tohoto, eh, z této zprávy, tohoto stanoviska. Tady máme několik velmi důležitých výzev. Hovoří se o podpoře a ochraně udržitelného hospodářství, které musí zohledňovat také Eh, udržitelnost eh, nejen hospodářského, ale také, také sociálního rozvoje a proto také hovoříme o energetické účinnosti. Ale byli jsme svědky i nepříliš sociálních odpovědí na tyto výzvy, na výzvy, které jsou velmi důležité pro Evropskou unii, ale ne pouze pro Evropskou unii, ale pro celý svět, jako například nezaměstnanost, klimatické změny, eh, problémy s integrací, nedostatek zdrojů a tak dále a tak dále. Kromě toho musíme také odpovědět na otázky, které souvisejí s hospodářskou soutěží a konkurenceschopností. A to všechno v kontextu Eh, ve kterém se musíme snažit podporovat důstojná pracovní místa, důstojná pracovní místa, ale zároveň eh, musíme se snažit udělat všechno pro navýšení energetické účinnosti. Kromě toho musíme také zohledňovat náš evropský průmysl. Eh, hovoříme tedy také o průmyslu, průmyslu, který má velmi velký znalostní potenciál a který je velmi důležitý pro regionální rozvoj, hlavně co se tedy týče otázek zaměstnanosti. V tomto smyslu si myslím, že taková rovnováha mezi inovací a ochranou nebo rozvojem eh, hospodářství je zcela zásadní. Myslím si, že můžeme vytvořit nová pracovní místa eh, při snaze navýšit energetickou účinnost, protože eh, navýšení nebo navyšování energetické účinnosti to je něco, co je také společné spojené s novým rozvojem a s novými pracovními místy, všechno, co se týká klimatizace, dopravy a tak dále. To znamená všechny druhy průmyslu, které mají co dočinění s, automobilní, s automobilovým průmyslem, s náhradními částmi pro, automo, pro automobily, také co se týče všech nových komunikačních technologií. Máme tu také eh, téma obnovitelných zdrojů energie. A tady si myslím, že musíme aplikovat opravdu obecné standardy pro tyto nové druhy eh, obnovitelných zdrojů energie ale já bych eh, ráda zdůraznila, že existují eh, průmyslová odvětví, jako například textilní průmysl nebo eh, výroba energie, výroba vodičů a tak dále. To znamená různá průmyslová odvětví v našich členských státech, která poskytují velké množství pracovních míst, hlavně pro ženy. A myslím si, že musíme dělat všechno pro to, abychom zachovali eh, tyto podniky a firmy. A proto se musíme eh, zamyslet nad tím, jakým způsobem sladit inovaci s ochranou pracovních míst a s ochranou stávajících eh, průmyslových odvětví. To je jedna ze zásadních výzev, kterých si musíme být eh, vědomi. Eh, měli bychom o tom hovořit také se všemi ostatními poslanci. Všichni by to měli mít na vědomí. Dále otázka malých a středních podniků eh, v průmyslové oblasti. Musíme se zamyslet nad tím, jakým způsobem budeme moci lépe podporovat malé a střední podniky eh, v rámci nových inovací ve chvíli, kdy eh, budou mít finanční problémy nebo problémy s přístupem k, k, ke komunitárním prostředkům. Evropská unie samozřejmě vyžaduje spoustu administrativní eh, zátěže nebo spoustu administrativních požadavků má. A to samozřejmě stěžuje práci eh, malých a středních eh, podniků, které nemají dostatečné fondy Eh, na tuto administrativu. A proto eh, vytvářet nová místa v těch, těchto průmyslových odvětvích v současné době je velmi těžké. Musíme se snažit udělat všechno pro to, abychom ta stávající místa nestráceli v první řadě a poté samozřejmě se snažit vytvářet nová eh, pracovní místa. Evropská komise by měla opravdu zaujmout nový postoj k tomuto tématu, co se tedy týče podpory malých a středních podniků. Myslím si, že se opravdu musíme zaměřit na ochranu stávajících průmyslových odvětví. Zítra bude probíhat slyšení v souvislosti s tímto tématem a také se bude hovořit o inovaci jako o odpovědi na všechny tyto problémy. Děkuji. Děkuji za to, že jste hovořila velmi stručně a teď předávám slovo panu kolegovi Padovi. Děkuji. Ano, diskuse o trvalé udržitelném vývoji a zelené ekonomice nebo nízkouhlíkové ekonomice mm, mm, Toto, tato diskuze je plná vágních eufemismů. Bohužel eh, v tomto bodě ta kritika, která je nasměrována na strategii EU 2020, ehm, ta strategie, kterou rozpracovala komise, eh, je na nejvýš ehm, ambiciozní, nebo dosud byla, až ehm, tedy ve výboru ITRE se musíme sami ptát, co jsou nejvýznamnější mm, eh, eh, nedostatky úzkoprofilová místa pro náš promysl v příštích letech a jak by naše průmyslové odvětví z toho mohlo výjít jako vítěz mm, v této globální soutěži? Mm, zatímco budeme vytvářet nová zelená místa a budeme také vytvářet základnu pro růst a prosperitu do budoucna. Dnes jsme si vědomi Eh, toho, eh, že se vyplňují eh, energie, zdroje energie zelené, ale méně jsme si vědomi vyplňování dalších, vyčerpávání dalších zdrojů. V posledních deseti letech spotřeba minerálu kovu se navýšila o 35 až 40 V Číně tam růst byl téměř 300%. Abychom dostali těmto výzvám, musíme zavést fundamentální restrukturaci našeho průmyslu Toto, tady mi nešlo, mělo jenom o snížení eh, eh, tohoto vyplňování zdrojů, ale měli bychom eh, dostat zdroje na udržitelnou úroveň. To znamená, celý průmyslový sektor by měl být trvale udržitelný. Musíme se také podívat na intenzivní spotřebu, musíme posilovat inovaci a také recyklace některých materiálů. To jsou všechno takové zásadní komponenty. Tedy musíme Eh, z krátkodobého hlediska se soustředit na energetickou účinnost a ze střednědobého hlediska se musíme vyhnout používání uhlíkově intenzivních materiálů, látek a z dlouhodobého hlediska musíme restruktovat způsob, eh, jak k tomuto přistupujeme tím, eh, že se budeme soustředovat na nízkouhlíkovou energii. Je tady 24 milionů různých podniků v EU a vzhledem ke klimatickým změnám a také vyčerpávání eh, kovu a minerálů, tady toto eh, nemůže být eh, překračit hranici 20-30 let. Musíme se podívat na úroveň, která existuje dnes, musíme mm, dostat těmto změnám, je tady celá řada řešení, musíme mm, žádat další úsilí ze strany našich vědců. Mm, měli bychom zvolit kreativnější přístup a musíme musím říct, že současná situace eh, v programech EU to je situace, která nepodporuje radikální restrukturaci, o které já tady eh, mluvím. Musíme znovu vytvořit nová opatření a, nebo nahradit stará třeba rovné daně. Proč tady toto nepoužít třeba i pro některé stavební materiály? Měli bychom dát dohromady ony výzkumné instituce, ty výzkumné instituce a podniky, které jsou ochotny eh, tady vytvářet novou energetickou platformu, které se budou zabývat lepším využitím eh, materiálu a to bude všechno mít celkový dobrý dopad na životní prostředí. Proč nezačít s budovami? Protože ty mají obrovský eh, ekologický ekologický dopad a mohli by nás dovést úspěchu. Chci předložit celou řadu pozměňovacích návrhů za svou skupinu, které budou obsahovat méně eufemismu, ale budou se dívat spíše do budoucna a budou konkrétněji zaměřeny. A na závěr chci říci, že věřím, že správná volba nám umožní být mezi těmi prvními, eh, kteří udělají přeskum a restrukturují naši ekonomiku. A když to uděláme, tak vytvoříme nové pracovní příležitosti na další léta pro naše lidi. Pan kolega Žado. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že už bylo řečeno, že jde o mnoho Nejde o ekologickou ehm, remodulaci toho, jak budeme ehm, vyrábět. Podívejme se třeba na tradiční ehm, energie, oblasti, kde se vytváří energie. Tady máme eh, dvě eh, plná pracovní Tady jsme investovali mnoho milionů eur, když se podíváme na obnovitelné energie v naší oblasti nebo v oblasti dopravy, tak eh, tady máme co dočinění s osmi eh, plnohodnotnými ekvivalenty na milion eur. Takže jsou to sektory, které se dívají do budoucna, které už fungují a které by mohly vytvořit další pracovní příležitosti než staré tradiční e, průmyslová odvětví. E, v tom se skrývá obrovský potenciál zaměstnanosti. Jak vypadá situace dnes v Evropě? Pokud e, nebudeme mnoho investovat, tak budeme dvojnásobně potrestáni. Jednak nám dojde k odlivu tradičních průmyslových odvětví a tento potenciál mm, budoucího průmyslu, ten e, odejde taky pro do jiných regionů světa, mm, které e, rozpoznají e, situaci lépe než my. Proto ve zprávě by se mělo počítat se stabilním investičním rámcem, který by měl být vytvořen pro tyto průmyslové sektory. A um, vidíme to třeba ve Francii, máme tady právní, správní rámec, eh, který je velice nestabilní. A to se týká právě obnovitelných energií. A tento rámec musí být stanoven eh, na 10, 15, 20 let, tak abychom mohli realizovat eh, investice. Za druhé, by malé a střední podniky měly být podpořeny v tom, jak um, se chtějí um, sami angažovat v tomto novém sektoru. Existuje celá řada studií, které nám ukazují, že například uh, uh, tento, tato smluvní strana v automobilovém průmyslu, ta by mm, tady by mohlo dojít ke ztrátě pracovní příležitosti, ale co se týče eh, větrné energie, tady vznikají nové pracovní příležitosti a zde by se malým a středním podnikům mohlo na pomoci eh, najít nové eh, inovační možnosti v tomto sektoru. Pak k zaměstnancům. Často sledujeme to, že v tradičním průmyslu dojde ke ztrátě pracovních míst a zaměstnanci často čekají na to, že e, je někdo vezme za ruku a převede je do jiného sektoru, e, kde budou nasazeni. Tady Podniky musíme motivovat k tomu, aby investovali, když například jeden závod uzavřou, aby někde jinde zase investovali. Mm, mm, tady jsou, existují některé přebytečné eh, kapacity. Jsou podniky, které dělají miliardové mm, zisky a které své zaměstnance eh, nechávají na holičkách přesto, že by mohli pracovat eh, v sektorech, které jsou nasměrovány do budoucnosti. Děkuji. Děkuji. Chtěl bych se zeptat tlumočníků, zda bychom mohli jednání přetáhnout o několik minut. My si pospíšíme, takže bod 15. Rád bych dal slovo panu kolegovi Langenovi. Je to opravdu dalekosáhlá debata, nemusíme proto projednat všechny body navrhovatel Werner Lange. Ano, děkuji. Týká se to eh, nařízení parlamentu a rady o výkonnostních emisních norem pro eh, nová lehká užitková vozidla. Ten návrh je z 28. října eh, loňského roku, je to již přes 8 měsíců. Příslušným výborem je výbor pro životní prostředí, ale bude se speciálním způsobem projednávat i v našem výboru a je pro nás proto tak důležitý, protože eh, z hlediska eh, dopadů na průmysl se bude týkat zejména středních stavů. Malá lehká užitková vozidla po používají zejména e, drobní podnikatelé e, a méně tedy e, velké podniky. Proto dopady na průmysl a celkovou ekonomiku jsou závažnější než u předpisů pro osobní vozy. 49,9 milionů eh, osobních eh, vozů bylo eh, vyrobeno a 10,8 milionů užitkových vozidel malých a větších. Teď se zaměřujeme na malá s jedním drobným rozdílem. U užitkových vozidel Čína v současnosti má podíl na výrobě ve výši 50 z celosvětové produkce a pouze 17 je to u výroby osobních automobilů. Vidíte, je to také otázka, eh, kam sahá evropská produkce. Komise předložila návrh, který se opírá o usnesení z října 2000, takže již před deseti lety a strategie eh, byl eh, vlastní závazek v oblasti osobních automobilů vlastní závazek nepostačoval. Proto jsme proto se e, velice ambiciozním členům také nelíbil. E, tady byl cíl 95 gramů na kilometr u nových osobních automobilů do roku 2020 a komise na základě této legislativy se pro malé eh, užitková vozidla předložila příslušné návrhy. Eh, když je to kategorie N1, eh, lehká užitková vozidla mají maximálně 3,5 pustné hmotnosti, jsou rozděleny do tří kategorií. První se řídí jako osobní automobily a potom další je už samostatná oblast dodávek nebo přepravy. Vzhledem k času budu stručný Komise navrhuje cílovou hodnotu 175 gramů s postupným procesem od roku 2014 do roku 2016. Postupná realizace jde tedy o to, jak celkově postupovat. Zda to má být souběžně s legislativou pro osobní automobily, anebo zda potřebujeme zvláštní ustanovení. Chtěl bych navrhnout, abychom eh, hovořili o délce přechodného období a prodloužili ho dále. Dlouhodobý cíl 135 gramů od roku 2020. Když to porovnáme u osobních automobilů, to bylo 120 gramů Eh, cílová hodnota pro prvou fázi. Nyní je to 175 o 55 gramů více. U dlouhodobého cíle byla komise ambicioznější a vychází ze 135 oproti dlouhodobému cíli. Takže otázka je, zda bude možné eh, dodržet dlouhodobý cíl těch 95 gramů. I o tom tedy musíme diskutovat. Potom máme speciální problém, který se týká eh, vozů vyráběných ve více více fázích, eh, kdy výrobci eh, eh, automobilů vyrábějí pouze motor a podvozek a specialisté vyrábějící nástavby nabízejí jednotlivá řešení. Jde tedy o otázku, jak postupovat. Komise vychází z předběžné provizorní metodiky, kdy Eh, máme přebírat odpovědnost za kompletní vozidlo ohledně emisí CO2. O tom je třeba vést kontroverzní diskuzi. Automobilový průmysl má pochybnosti a navrhuje, abychom vycházeli buď eh, z průměrné hodnoty, tady tedy očekáváme eh, návrhy na řešení od komise. A potom další téma sankce. Eh, sankce, o kterých jsme vedli bouřlivou debatu. U malých eh, užitkových vozidel jsou vyšší než u osobních automobilů. U určitého gramu o překračení by eh, tyto sankce měly být 120 eur na gram. To odmítám, to je příliš vysoké, eh, to by byla přílišná eh, zátěž středních podnikatelů. A tato lehká užitková vozidla by se tak nadměrně zdražila. Dále jde o otázku post poskytování bonusů. Tady máme eh, návrh komise, která vychází z odstupňování bonusů. A je to méně než u předpisů pro osobní automobily. A poslední otázka jsou eh, výjimky pro malé sériové výrobce. To máme i u osobních vozů 220 eh, pardon, 120 tisíc eh, vozů navrhuje komise. Otázka je, zda to je eh, své volně stanoveno, nebo to budou procenta, další údaje nemáme, eh, zda by se tato hodnota měla lehce navýšit. A potom ještě něco, co vyplývá z prvé diskuze 17. března ve výboru Envy dlouhodobý cíl eh, byl opravdu kriticky zkoumán při tomto jednání harmonizace eh, s předpisy pro osobní automobily byla předmětem eh, jednání u také sankce, a to zpřísnění 175 gramů cíle bylo navrženo eh, eh, vycházet z omezení eh, rychlosti. To bylo také v návrhu komise, kdy se vycházelo ze zamontování kontrolních přístrojů a kromě jiného bylo stanoveno, že návrh komise, a rád bych to také zdůraznil, se celkově ubírá správným směrem, ale v jednotlivých otázkách dávkách je ho třeba ještě doplnit. O to bychom eh, měli také usilovat, až bude eh, dohoda v prvém eh, čtení, takže bychom tedy měli, až budeme mít to nařízení pro osobní automobily. Mám teď čtyři pět eh, přihlášek eh, do diskuze, to zvládneme, pokud vystačíte s jednou minutou nebo s dvou, jinak se poslední nedostanou ke slovu, protože už nebudeme mít ty tlumočníky. Buďte prosím velice struční. Pan Perilo, jakožto stínový zpravodaj. <clears throat> Accolgo la esigenza che ha prospettato il Presidente. Já souhlasím s návrhem pana předsedy chci říci velmi stručně následující. Nicméně rád bych řekl, že doufám, že v následujících debatách budeme mít toho času na toto téma daleko více, protože z toho, co zaznělo od zpravodaje, je jasné, že jde o velmi důležité téma. Co se týče těch dlouhodobých cílů, článek 1 ve kterém se hovoří o 55 gramech CO2 eh, na kilometr u průmyslových eh, užitkových vozů. Toto je hranice, kterou musíme zohledňovat. E, nicméně potřebujeme nové technologie, nové elektrické technologie, které ještě zatím neexistují, anebo jsme dostatečně neproskoumali jejich e, účinnost. Kromě toho také potřebujeme eh, zajistit všechny bezpečnostní, všechna bezpečnostní kritéria. neznáme ještě eh, hospodářská a bezpečnostní kritéria. Nevím, zdali tady má smysl stanovovat tak dlouhodobé cíle, aniž bychom věděli, jaké dopady budou mít všechny tyto nové technologie, o kterých hovoříme. Nevím, eh, zdali ten náš přístup je správný a ještě ani nemáme hodnocení komise, které, které budeme mít až 1. ledna. Myslím si, že to může vést ke zmatkům na investičních trzích. Myslím si, že ještě předtím, než budeme eh, stanovovat tak dlouhodobé cíle, tak musíme provést opravdu řádné hodnocení. A dále, ještě jedna věc v souvislosti s tímto návrhem. Článek 8 tady se hovoří o sankcích. Sankcích na jakékoliv nadbytečné eh, do, do, při jakékoliv nadbytečné emise a to pro období 2014 až 18. Takže tady máme stanovené eh, hodnoty, které jsou daleko vyšší než 95 eur, které máme v tuto chvíli pro většinu automobilů. Děkuji. A teď předáváme slovo paní Hol. Eh, ano, začala bych mm, tím, že přivítám to, co říkal zpravodaj o malých podnicích. Myslím si, že mm, skutečně nesme zvláštní zodpovědnost vůči těmto malým a středním podnikům a mm, zaujímalo přečíst si, že na každé euro, které je investováno eh, do snižování eh, CO2 emisí, se očekává, že eh, z toho bude eh, zisk 1,40 eura mm, eh, pro konečné uživatele. A toto je číslo, které by v současné době mohlo být ještě větší, protože ceny paliv jdou nahoru. Takže si myslím, že když snížíme emise mm, ve vozidlech, tak to je velmi důležitý způsob, jak na pomoci malým a středním podnikům, které teď bojí s touto situací. A toto E, není, e, to je e, návrh, který už byl očekáván dlouhou dobu. Už v únoru roku 2007 byl rozpracován jako součást doplňkových opatření, která měla vykompenzovat usnadnění tohoto cíle. Například šlo o vozy 120 gramů na 130 gramů. Eh, zvýšení. Eh, je tady celá řada důkazů, že ve eh, skutečnosti výrobci mohli dosáhnout vylepšení v autech daleko rychleji, než se očekávalo původně. A já si myslím, že to je velmi pozitivní a pozbudivý signál pro to, co teď, o čem musíme diskutovat ve vztahu k těmto komerčním vozidlům. Samozřejmě, že nákladní vozy to nejsou eh, normální vozy, tady jsou určité rozdíly. Je daleko těžší eh, tady eh, dosáhnout některých dynamických parametrů, jsou tady určité požadavky, ehm, takže jsou tady určité požadavky nákladu a podobně. A jak řekl zpravodaj, jsou tady také další potíže. Komerční vazidla mají takové ehm, konfigurace několika stupňové a potom ehm, se to tady vytváří, vyrábí v několika stupních ten vůz, takže toto musí být také vzato v potaz a na druhé straně eh, řada vylepšení, eh, která, ke kterým došlo i od roku 2007 eh, v dýzlech, v dýzlových motorech, jsou, je možné, možné je přenést na malá vozidla. A za poslední tři roky bylo to 20, došlo k 20% navýšení průměrnému, co se týče emisí aut, které používají diesel, tam, kde došlo vůbec k zlepšení. A toto je velice pozitivní signál. A Zároveň si myslím, že je eh, to velice pozitivní, co se týče elektrovozidel, protože i s touto legislativou eh, elektrické vozy jdou eh, nahoru. Teď už se vyrábějí několik let, alespoň v mém volebním okrsku. A je zapotřebí tedy vytvořit infrastrukturu, takže bych chtěla jenom shrnout, vím, že jsme pod časovým tlakem, myslím si, že je to dobrý argument pro dosažení cíle 160 gramů a do roku 2020 další snížení. Myslíme si, že bychom to měli udělat teď, abychom měli pak větší jistotu. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Eh, já velmi souhlasím s panem Langenem eh, to, co říkal ve svém úvodu, že musíme být velmi opatrní při eh, přílišném stanování, aniž bychom věděli, jaké dopady to bude mít ve celé struktuře a kam až se bude dotýkat. Já si myslím, že bychom měli pro tu další diskuzi mít skutečně větší prostor a hlavně bychom měli mít analytická čísla, co to znamená, když se posuneme v určitých měřících a nejenom z hlediska výroby automobilu nebo eh, toho, toho, této kategorie, ale i z dopady právě na sektor malého a středního podnikání. Já myslím, že tady by tato analytická čísla měla být velmi důležitá a neměli bychom jít jenom cestou eh, dosažení cílu a proklamativních eh, zájmů z hlediska jednoho odvětví. Velmi bych podporoval ten přístup pana Langena. Děkuji. Ganz herzlichen Dank. Kollege Jadot. Eh, děkuji, pan kolega Žadu. Eh, děkuji, pane předsedo. Jsem překvapen, když vidím, že jsme se ještě úplně nepoučili z diskuzí v Evropském parlamentu na Evropské unii v otázkách automobilů. Je to odvětví, které je stále ještě předmětem krize a e, různým partnerům jsme dali za úkol, aby dojednávali výjimky, například ve vztahu k Koreji, e, ve vztahu k emisím CO2. Máme tedy již v Evropě určitý systém, který nám eh, dovoluje sledovat strategie konstruktérů automobilů. Žádný průmysl, který má být konkurenceschopný, eh, nemůže zůstat pouze v Evropě. A <clears throat> měli jsme ještě tedy takovouto diskuzi eh, o podpoře jiných sektorů s tou hospodářskou krizí jsme zjistili, že výrobci automobilů zareagovali mnohem rychleji. A nyní jsme udělali zase krok zpátky a řekli, automobilový průmysl nemůže dosáhnout těchto ambiciozních cílů. A to právě znamená, že výrobci lehkých užitkových vozidel, kteří se vždy bránili Eh, vyhovět těmto požadavkům jsou proti a my se snažíme je přesvědčit o tom, že do roku 2015 eh, ty hodnoty a ještě další cíle do roku 2020 jsou pozitivním cílem nejenom pro životní prostředí, pro celou Evropu. Děkuji kolegyně Mekis. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím se svými předřečníky. Domnívám se, že je to pro nás opravdu velká šance ty předpisy nemohou být dostatečně ambiciozní, nemůžeme je e, dostatečně rychle realizovat. Já jsem pro delší přechodné období pro platnost těchto pravidel v oblasti lehkých užitkových vozidel. Souhlasím s panem Langenem, jsem proto, e, bychom to dali na stejnou úroveň jako u osobních automobilů, protože minulost ukázala, že automobilový průmysl e, má značný inovační potenciál, má tyto schopnosti a já eh, se domnívám, že tyto předpisy přicházejí pozdě, pane Langen. To jste řekl velice správně. Eh, Čína pokročila mnohem více. A e, tam je mnohem větší trh právě pro lehká užitková vozidla než v jiných zemích. Eh, Proto musíme e, mít na paměti a využívat inovačního potenciálu automobilového průmyslu. E, ekologická opatření jsou zapotřebí inovace, energetická účinnost. Pokud se nám toho podaří dosáhnout, e, potom se nám podaří za velice krátkou dobu vytvořit úplně nové odvětví. Potřebujeme tedy přísné normy. Dobře, děkuji. Ben Langen, chceš se ještě chopit slova, ale máš půl minuty. Velice děkuji za debatu. E, koncem týdne předložím svou zprávu, můžeme ji nechat předložit. E, to, co zde zaznělo, je správné. Návrh pro osobní automobily podpořil inovace, proto e, musíme tedy inovace také zohlednit. Děkuji, děkuji především především tlumočníkům, že nám pomohli a omlouváme se, že jsme výjimečně trochu přetáhli, jinak jednáme zpravidla rychle. Děkuji, uvidíme se později.